se vracíme k našemu plenárnímu zasedání. Protokol ze včerejška už je k dispozici. Já se ptám, zda k tomu máte nějaké připomínky.